Jak Państwo wiecie, pierwszym punktem. Dnešní zasedání je zahájeno. Jak víte, první bod na dnešním pořadu jednání je hlasování. Je to návrh na nařízení rady, hlasování o žádosti na postup o nařízení 1234 z roku 2007 o společné organizaci trhů a o zvláštních předpisech pro eh, zvláštní zemědělské produkty. Budu to ještě jednou opakovat. Jedná se o společnou organizaci trhu. Paní de Castro má slovo, prosím. Promiňte, opravuji se, je to pan Castro. Je mi velice líto, kolego. výbor pro zemědělství a rozvoj venkova a dozvíme se stanovisko. Prosím, máte slovo. Pan De Castro, prosím, máte slovo. Pane předsedo, komise, kolegové, hovoříme tady o sektoru mléka samozřejmě, že jsme naplněni obavami, zejména se to týká těch, kteří jsou postiženi touto krizí, kteří stále protestují, protože se bojí o svou budoucnost. Proto potřebujeme nové iniciativy, včetně návrhu komise. My jsme k tomu navrhli i některé naše doplňkové úpravy, protože návrhy komise v původní podobě se nám nezdály být dostačující. Teď je potřeba rozhodnout o naléhavém postupu dle článku 142 jednacího řádu. A pokud jde tedy o společnou organizaci zemědělských trhů, kde se rozšiřují určitá ustanovení i pro některé mléčné produkty. Včera se hovořilo o tom s paní komisařkou Marian Fisher Boelovou a já chci poděkovat našemu výboru i naší